křídy, eh, pardon, kříži a vyslovení uznání všem, kteří obětují svůj život, aby pomáhali k životu a zachraňovali životy ostatních. Děkuji paní za Děkujeme, vážená kolegyně, za toto oznámení. Děkuji rovněž za vaše reakci, dámy a pánové. Čeká nás 50 různých hlasování. Doufám, že se nám to všechno povede v pořádku. A nyní to bude první záležitost a to je žádost paní Hauta.